letos evropskými společenstvími. Z, této, z tohoto pohledu z roku 2005 eh, nyní se vysvětluje to, proč máme takový zájem o přeskum eh, nařízení Brusel 1. A musím říct, že tato studie byla daleko tedy velice usnadněna díky vynikající zprávě předložené Evropskou komisí a podílel se na tom také pan profesor zde po mé levici. To vše tedy usnadňuje naší práci a ukazuje, že skutečně dochází eh, k určitému eh, vzájemnému ovlivňování Eh, přeskumu nařízení Brusel 1 a naší konvence. V této souvislosti bychom rádi řekli, že Hákská konference podporuje a sleduje přeskum tohoto nařízení a velice by nás potěšilo, kdyby nová pravidla, jež budou schválena eh, tímto nařízením, eh, se eh, budou tedy v souladu s naší konvencí a s dohodou o volbě místa soudu. My víme, že právní jistota je zásadní v mezinárodním obchodě a jakmile si smluvní strany zvolí soudní místo pro řešení sporů, je velice důležité, aby tato dohoda byla respektována. Je to tak důležité i v rámci společenství, jakož i tehdy, když je zde element eh, mimo evropské společenství. Eh, v této souvislosti my eh, se velice přemluváme o přijetí řešení v rámci přeskumu, takové, která bude, které bude v souladu s, těmito, s tímto konkrétním pravidlem, podobně jako to bylo dojednáno v roce 2005 na základě jednání v Hágu. A jak jsem již řekla, tato konvence již byla podepsána Evropským společenstvím a dalšími významnými obchodními partnery, jako jsou Spojené státy a tak dále. Bude tedy pro nás důležité, aby toto šlo ruku v ruce. Ještě možná dvě minuty bych se zmínila něco k té konvenci. My jsme velice se zájmem sledovali eh, další vývoj a iniciativy na eh, rozšíření eh, v případě firm, firm, které mají sídlo mimo Evropskou unii. My chceme, aby všichni měli právní jistotu, a to nejenom v rámci společnosti, ale také mimo ně naším klíčovým problémem, tedy otázkou je, zda je třeba se tím zabývat na evropské úrovni, nebo jestli, jakmile k tomu dozraje čas, bude lepší, když Evropské společenství by vyjednalo příslušnou smlouvu eh, na mezinárodním poli. Eh, výhodou toho druhého řešení by bylo potom to, že by Eh, tady bylo garantované řešení, které by eh, platilo nejen v Evropě, ale také mimo ně. A proto v případech, kdy jde také o třetí strany, eh, by to bylo lepší právě pro tyto třetí strany, neboť jim by se zvyšovala právní jistota jak v době vedení toho sporu, tak potom při eh, vynucování dohody. Čili jde o to, aby existoval nástroj, který by v současné době nabízel tuto jistotu Evropskému společenství a vy možná víte, že v Hágu se nepodařilo dohodnout eh, již v 90. letech takovýto nástroj, eh, nicméně eh, je možné, že jakmile k tomu dozraje čas, tak bude eh, skutečně možné se vrátit k tomuto vyjednávání a dojednat něco, co bude potom dá, jak si plnit požadavky evropských občanů. Děkuji. Nyní dávám slovo panu profesoru Burkhardu Hesovi z Institutu pro zahraniční a mezinárodní eh, obchodní právo eh, z Univerzity v Karlsruhe. Děkuji, pane předsedo. Eh, z toho dokumentu, který jsem zde nechal rozdat, bych chtěl zdůraznit několik bodů. Nejdříve tedy o akceptaci a praktickém významu nařízení Brusel 1, poté eh, něco k otázce zrušení exekvaturních procesů a eh, k rozhodčím soudům. Tak nejdříve akceptování, akceptance a praktický význam tohoto nařízení. Ehm, my jsme provedli výzkum v rámci Heidelbergské zprávy a z, ní, z toho vyplynulo, že eh, velká většina praktiků je s eh, tímto nařízením spokojena. Eh, nicméně je to rozpor s praktickým významem tohoto nařízení. V soudní praxi pouze 1,5 až 2 soudních pří je taková, že v nich hraje role toto nařízení. A to de facto souvisí s volným pohybem na společném trhu. Má to všem další konsekvence. Eh, mnozí soudci, mnozí advokáti eh, nejsou s tímto nařízením seznámeni, poněvadž v praxi toto nařízení nemá žádnou roli. Kromě toho, evropské procesní právo je dneska velmi nepřehledné. Obsahuje 12 eh, eh, částečně velmi specializovaných právních aktů, které se eh, částečně doplňují, částečně přesahují a částečně jsou v rozporu. A samozřejmě to nenapomáhá praktickému požití práva těm, kteří ho mají používat. A z tohoto důvodu, a to je první bod, Brusel 1 má dnes dvě důležité funkce. Jednak koordinuje autonomní procesní práva členských zemí a na druhé straně je ovšem také referenčním nástrojem pro novější právní akty. Tyto se totiž odkazují na Brusel 1 a změna Bruselu 1 tak to je samozřejmě, se musí udělat v kontextu s těmito odkazy tom máme tedy příklady. Eh, pokud zrušíme určitý způsob eh, projednávání, eh, tak to bude mít vliv na řízení na procesy, kde se jedná o insolvenci. Já mám tedy sympatii pro chystané změny, ale je třeba to, aby také další nařízení, například o e, drobných soudních příjích, aby byla e, uspůsobena. E, je to dáno prostě tím, že obsahují odkazy na Brusel 1. A já musím říct, že třeba u článku 59 tohoto nařízení není žádná definice sídla, respektive bydliště fyzické osoby a přesto se tento poměr používá. Dále zrušení exekvaturního procesu postupu. Zhruba 90 eh, v evropském právním prostoru se uznávají a eh, realizují, také prosazují bez dalších problémů. Takže ten exekvaturní postup je jednodušší a prostě příliš drahý. Jenže nedokážeme to posoudit přesně, poněvadž nemáme dostatek informací. Nicméně, pokud článek 34 nařízení bez náhrady zrušíme, eh, tak to bychom neměli k tomu přistupovat příliš eh, rychle, poněvadž určité překážky vzájemného uznávání eh, platnosti rozhodnutí mají svůj význam. Například eh, článek 34 3 a 4, to jsou konkurenční nebo rozporné rozsudky, ty je možno dále redukovat, případně proti ním podávat žalobu. A to je třeba sladit příslušným článkem Bruselu. A teď je tady další článek 34.1, kdybychom ho měli zrušit, tak vzhledem k tomu, že jsou velké rozdíly v procesních eh, řádech jednotlivých členských zemí, tak Eh, to je problematické. Máme dva příklady, že v konkrétních případech eh, může být eh, nutné použít článek 34.1, ovšem spíše evropským než národním způsobem. Exekvatorní postup podle Brusel 1, tak tady se hovoří o evropském prostoru, které se, který se takto uznává. Ale eh, pokud by se odkazovalo v jednotlivých případech na eh, národní, na eh, národní legislativu, pak by došlo k jaksi k nacionalizaci dosávadní evropské legislativy. Čili co s tím? Náš návrh, a ten se nachází také v Heidelberské zprávě o použití tohoto nařízení, že uznávání rozsudku na základě formuláře v příloze k tomu nařízení je možné uznávat, tento formulář je možné eh, rozšířit a je možné připojit evropskou klauzuli o eh, realizaci, o prosazení eh, tohoto rozsudku. Dále je možné uvažovat o dalším procesu v případě, že Eh, tento rozsudek, který se má uznat, eh, obsahuje vady, které ovšem nelze napravit eh, v členské zemi, která by ho měla uznat. Já se domnívám, že tento postup v praxi nebude hrát roli, tedy v praxi. Nicméně, kdyby nařízení obsahovalo určitý ventil, pak tedy i členské země eh, by nemuseli mít eh, takové velké pochyby o tom zrušení článku 34.1. A nyní, když se eh, hovoří o rozšíření na třetí země, tak především eh, se osvědčí článek 27 a 30 tohoto nařízení. Já si nicméně myslím, že bychom eh, měli tu problematiku eh, vozovkách torpédo brát vážně. A také bychom měli uvažovat, jestli by se nehodilo jít ještě o krok dále. A vzhledem tedy k justičnímu prostoru že bychom mohli jít ještě nad eh, rámec té hákské dohody o volbě soudního místa. A já si myslím, že eh, pokud eh, se nacházíme v této situaci, může další soud rozhodnout o platnosti a uplatnění této klauzule, což ovšem jiné soudy mohou napadnout. A teď eh, ještě eh, k právoplatnosti. Pokud by návrh komise eh, k kolektivní ochraně v kartelové oblasti, kdyby se měl, byl přijat tak, jak je v zelené knize, to znamená, to jsou ty žaloby opt-out, pak bychom eh, narazili na velké problémy eh, s evropským právem, procesním právem, tedy občanským procesním právem. Když se totiž podíváme, jak podobný mechanismus, jak bychom ho měli eh, koordinovat, když se podíváme na příklad Spojených států, pak by bylo třeba koordinovat nejenom právoplatnost, ale také procesy a tak dále. A kdybychom, kdyby články 27 a další byly používány v takovýchto případech žalob, pak bychom se vždy eh, dostali eh, ke špatným výsledkům, poněvadž eh, pak by byl nejúspěšnější ten nejrychlejší, ale nikoli ten nejšikovnější žalobce. A tady by to činilo eh, zejména v mezinárodních eh, procesech problémy. A tady je třeba skutečně najít nejdříve eh, nějaké řešení. Já očekávám, že bych měl říct něco krátce k Bruselu 1 a rozhodčím soudu, neboť k tomu jsme si vyslechli mnoho reakcí. Ale já si myslím, že návrhy Zaderberské zprávy, které vyvolaly velmi kontroverzní reakce, jsou od rozhodnutí ve Stankers, eh, ve Stankers eh, od tohoto rozhodnutí eh, jsou tady v jiném světle. A že tedy je tady prerogativ, že by se mělo zohlednit právo státu, ve kterém se toto rozhodčí eh, řízení koná. To ovšem neznamená, že eh, rozhodčí soudy, že bychom že by měli mít eh, automatický přednost, ale pak by bylo možné toto škrtnout a říct se článkem 71. Nicméně je to vlastně výjimka pro rozhodčí soudy. Ovšem e, tady si nikdo nepřeje, aby se rozhodčí záležitosti povyšovaly na evropskou úroveň. A možná ještě k předběžné soudní ochraně. V příslušném článku e, musíme říci, že tak je sformulován, e, tak způsobuje značné problémy. Poslední revizní nařízení, o toho se očekávalo, že tyto problémy budou odstraněny, ale to se nestalo, proto je třeba korigovat článek 31. Za prvé, eh, to předběžné opatření je třeba řádně eh, definovat a dát tedy eh, poskytnout určitou jistotu. Totež rozhodnutí ex je možno uznat pokud dlužník eh, v krátké době dostane možnost eh, vyjádřit své stanovisko před soudem první instance. A dále toto se musí dostat k hlavnímu soudu. A tření vydaná eh, v jiných zemích může tento soud, tedy měl by tento soud mít možnost měnit. Čili to známe už z jiné části Brusel 2 a takovouto kooperaci mezi různými soudy členských zemí, toto je de facto požadavek hodiny. Možná mm, by stálo za to uvažovat o předběžném zmražení bankovních kont a tyto návrhy by skutečně měly být co nejrychleji eh, uvedeny do praxe, abychom chránili v evropském prostoru zvěřitele. Eh, Já vám děkuji za pozornost. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Kvality konzultace, která byla zahájena na téma revize zelené knihy Brusel 1 v souvislosti s nařízením Brusel 1, a také tedy zprávy, které koordinovali profesorové Hess a Nitz, by měly umožnit skutečně velmi cílevědomé eh, změny v tomto nařízení. Je to příležitost nejenom tam odstranit některé nedostatky, které jsou zcela zřejmé, určitou rigidnost, eh, zejména tedy pokud jde o některá soudní rozhodnutí, myslím například na rozhodnutí Kasser, Bobuzu, Westonkers, o kterých jste již slyšeli ale je to také příležitost vyjasnit cíle komunitárního práva v této oblasti, dodat určitý obsah Evropskému soudnímu prostoru, eh, prostoru soudu svobody a práva. Pokud jde tedy o svobodu, kterou jsem dostala vybrat si své téma, rozhodla jsem se, že se budu zabývat dvěma citlivými tématy. Jednak tedy zrušení exekvatury, čili doložky o vykonatelnosti, což je skutečně velmi symbolický aspekt, a potom otázka prostorového rozsahu uplatnění tohoto nařízení, což je otázka, která je takovou předběžnou podmínkou pro všechno ostatní a která si zaslouží naši pozornost. Pokud jde o zrušení exekvatury, budu velmi stručná než samozřejmě to je v tom písemném materiálu, který jste dostali, protože využiji předcházejícího vystoupení pana profesora Hesse, abych se připojila k některým z jeho závěrů. Nejsem zcela přesvědčena o tom, že by současný eh, jednoduš, zjednodušený systém byl příliš složitý, protože je téměř automaticky v první instanci a tudíž eh, v podstatě čas a náklady uh, Eh, jsou jenom tedy čas a náklady eh, soudního razítka v soudní kanceláři. Samozřejmě, že by se ten systém mohl zlepšit tím, že bychom přijali určitá doporučení například pro zavedení skutečného evropského pasu, který by vlastně provázel tedy celý tento rozsudek, aby veškerá osvědčení, která vystaví původní soudce, měly skutečně větší závaznou platnost. V každém případě jsem stejně jako pan profesor Hes přesvědčena o tom, že musíme v nějaké podobě zachovat dva opravné prostředky v zemi výkonu. Samozřejmě pokud by se jednalo tedy o určitou usmiřující proceduru ze dvou státních eh, útvarů a dále tedy otázky procesní, je třeba připomenout, že se můžeme domnívat, že zachování opravného prostředku v zemi výkonu je povinnost, která vyplývá z článku 6 Umluvy o lidských právech tak jak tento článek eh, vykládal také Evropský soudní dvůr pro lidská práva, stejně jako ESD, kde se ukládá tedy soudci původu, aby správně dodržoval veškeré procesní záruky. Tento článek 6 úmluvy samozřejmě platí i pro normotvůrce v evropském prostoru. Pokud bychom uvažovali o zrušení exekvatury, bylo by v každém případě třeba zachovat tento opravný prostředek a také by bylo třeba vypracovat určité minimální normy, procedurální normy eh, pro tyto výjimky, které se budou uplatňovat před soudcem výkonu. Je třeba stanovit určité společné procesní normy, protože doposud vnitrostátní práva se nesmírně liší pokud jde tedy o možnosti, které jsou dány soudci výkonu. A proto si můžeme položit otázku, zda je vhodné skutečně zrušit veškerou kontrolu výlučných pravomocí, zejména když chceme na druhé straně posílit výlučnost příslušnosti soudce, který bude tedy eh, soudcem určeným v rámci doložky o příslušnosti. Pak je tady otázka, která je poněkud složitější a která si vyžaduje více času a to je otázka tedy prostorového rozsahu uplatňování nařízení. V zelené knize je otázka číslo dvě, kterou můžeme shodnout tak, že řekneme, zda pravidla pro příslušnost v evropském prostoru se mají uplatnit také tehdy, eh, kdy eh, žalovaná strana má své bydliště na území členského státu. Může to samozřejmě vyvolat určitou zdrženlivost, pokud to nebude správně pochopeno, ale může také přispět k pokroku a k, ke skutečnému tedy kvalitnímu rozvoji tohoto prostoru svobody a práva. Obtíže vyplývají z toho, že některé články obsahují dvě pravidla, která působí na různých úrovních. Pravidla pro použitelnost a pravidla pro určení eh, příslušných soudů. Některé články mají tuto dvojí funkci, což je například pravidlo týkající se příslušnosti místa bydliště žalovaného, ale některé jiné články nikoli, například eh, pokud je ochranu spotřebitele, článek 16.1, ten se uplatňuje pouze tehdy, jestliže žalovaná strana má místo bydliště v Evropské unii, zatímco jde o to, že tedy smlouvy nebo dohody musí být uzavřeny v bydlišti eh, tohoto žalovaného mm, přímo tedy na ehm, místě, které se nachází na území Evropského společenství. Současné nařízení zde odkazuje na vnitrostátní právo členských států a z toho vyplývá dosti velká různorodost řešení, což je první obtíž, ale také z toho vyplývají určitá neúplná řešení. Systém vede k tomu, že se vylučují spory, které mají silný vztah, silnou vazbu na Evropskou unii. Ale také vede k opačnému eh, příkladu, kdy v podstatě jsou tady určité spory, které by měly být výlučně tedy věnovány eh, soudům ve třetí zemi, protože jestliže žalovaný má eh, své bydliště na území EU, potom jsou tedy příslušné soudy na tomto území, ale přitom v podstatě se jedná o pravidlo, které by mohlo svěřit výlučnou příslušnost buď tedy soudci v rámci určení příslušnosti soudu, nebo tedy e, soudci, který je příslušný podle místa, kde se nachází případně nějaká nemovitost, která je předmětem sporu. Čili otázka opravdu zní, jak pracovat s touto otázkou bydliště na území Evropské unie. Je třeba říci, že toto kritérium v podstatě ten systém činí silně nepřehledným, dokud nevíme, kdo bude v podstatě žalovanou stranou. Jakým způsobem bychom mohli usilovat o rozšíření určité uniformity těchto pravidel. Můžeme samozřejmě využít několik úrovní. Můžeme nejprve se pokusit rozšířit eh, oblast stávajících pravidel bez zvláštních podmínek pro bydliště žalovaného. To je v podstatě tedy eh, ze všeobecnění té dvojí funkce, o které jsem hovořila před chvílí, ve chvíli, kdy se skutečně tedy příslušnost stanoví pro určitou Eh, jednotku pro určitý stát Evropské unie, pak to tedy bude platit v tomto smyslu. To znamená, že jestliže bydliště žalovaného se nachází na území EU, pak se tedy uplatňuje také pravidlo na ochranu spotřebitele. Dále můžeme tedy v podstatě kodifikovat i to, co je určité zrcadlové vidění Eh, v podstatě tedy určitý efekt reflexní, jak se tomu říkalo dříve. Já to doložím na nějakém příkladě. Jestliže se jedná třeba o nemovitosti, tak spor, který se týká nemovitosti ležící na území Tuniska, tam bychom se mohli domnívat, že pokud tuniský soudce na základě tuniského práva má výlučnou příslušnost, pak evropské soudy eh, bydliště žalovaného se vzdají tedy této věci ve prospěch soudce ve třetí zemi. Nejde tedy absolutně o to, že by nařízení přisoudilo příslušnost třetímu státu, což by samozřejmě bylo zcela proti zásadám mezinárodního práva. Jde jenom o to omezit evropskou příslušnost na základě tedy toho, že je tady pravidlo pro eh, třetí stát, který bude mít obdobné pravomoci jako soudy na území EU. Dále by bylo také třeba mít další pravidla pro příslušnost. V následující tedy hypotéze jde o to, že když se podíváme na stávající pravidla, pokud jde o příslušnost EU, že by tedy žádný Evropský soud nebyl příslušný. V současné době tedy odkazujeme na vnitrostátní právo. Je však třeba e, případně zrušit tento odkaz na vnitrostátní právo a vypracovat tedy pravidla pro příslušnost, která by byla specifická a která by ovšem byla jednotná. Jaké by to mělo výhody, pokud bychom tedy takto zvýšili úroveň uniformizace byla by to samozřejmě větší přehlednost, větší provázanost toho systému, ale ještě něco navíc. Podle mne jsou zde i výrazné politické a ekonomické aspekty. Byl by to výrazný pokrok v evropském soudním prostoru na základě vypracování celkového globálního soudržného systému, který by se uplatňoval jak ve vnitřních, tak vnějších vztazích a který by se projevoval jako skutečný integrovaný soudní řád. Čili uniformizace už by nezávisela pouze na fungování vnitřního trhu. To znamená určitá tedy logika, kde máme zajištěný volný pohyb pro osoby, rozsudky a tak dále. Jde o to, že skutečně máme také společné hodnoty, že máme společné tedy právní základy, že se projevujeme solidárně mezi členskými státy pokud jde tedy o řízení soudních pří, eh, v rámci tedy eh, našeho vnitro evropského řízení, ale samozřejmě i navenek vůči třetím stranám. Pochopitelně, že to může eh, vzbudit určité diskuse a musím přiznat, že neznám jaksi specifičnost, která by měla být zde zajištěna ve vztahu k těm soudům třetích zemí, ale myslím si, že by asi nebylo vhodné, aby každý členský stát rozhodoval sám za sebe a aby si takto vlastně členské státy konkurovaly, aby například přilákali na své území určité spory nebo naopak je ze svého území vytěsnili. Nicméně si myslím, že bude třeba hledat řešení, která zachovávají určitou pružnost. Jinými slovy, je třeba mít stejná pravidla hry, která mohou ve svém uplatňování se přizpůsobovat kulturní různorodosti členských států. A teď tedy už jenom rychle, jaké techniky by k tomu mohly být použity. Musí to být tedy konsensuální, pokud žádný Evropský soud není příslušný a pokud žádná pravomoc členského státu není skutečně k dispozici, pak musíme nabídnout volbu soudu, který skutečně je tedy Forum necesistátům. To znamená, že skutečně je to také v článku 6.1 umluvy o lidských právech a myslím si, že se to skutečně uznává ve všech státech, na všech soudech. Další otázka, druhá, by byl tedy Evropský soud, který by měl jaksi určité nadřazené pravomoci. Samozřejmě, že to může vzbuzovat určité obavy, ale cílem zde je chránit evropské občany ve chvíli, kdy jim hrozí, že by byli obětí nespravedlnosti před soudy třetích zemí, bez toho, že by se ocitli v situaci, kdyby jim byla odepřena spravedlnost kdy skutečně existuje tedy pravomoc v zahraničí, nicméně za podmínek, které by mohly být eh, škodlivé pro příslušného evropského občana. A myslím například na určitá privilegia, například pro malé podniky ve vztahu k mezinárodní hospodářské soutěži, nebo proto, že existují tedy soudy s určitými nadřazenými pravomocemi v zahraničí a že je třeba chránit skutečně Eh, naše občany před eh, soudy, které by mohly mít tendenci příliš prosazovat eh, vnitrostátní, svá vnitrostátní pravidla na jejich újmu. A proto zde bylo stanoveno kritérium státu, ve kterém by ležely hlavní zájmy žalující strany. Nicméně zde tedy je určitá nevýhoda, nevýhoda, kterou máme dánu nesnadnou definicí a já bych zde tedy předložila nabídku, abychom spíše volili privilegium eh, pro fyzické osoby, privilegium občanství Evropské unie, eh, což by se mohlo rozšířit na právnické osoby, které mají své sídlo v některém členském státě. Zde by to bylo stanoveno na základě stejných kritérií, jako jsou kritéria pro ekonomické svobody. To znamená státní příslušnost členského státu, pokud jde o mm, fyzické osoby a článek 48, pokud jde o osoby právnické. Čili tím by se zvýšil jaksi možnost zajistit dostupnost evropského práva, evropského soudního prostoru. A teď jde samozřejmě o to, před kterým členským státem by měli tedy se tyto občané eh, dožadovat spravedlnosti. Samozřejmě zde můžeme zvolit i jiná kritéria, než je státní příslušnost a mohli bychom například zvolit místo, kde se odvíjí činnost nebo kde leží majetek eh, žalované strany. Pokud jde tedy o tento soud stanovený podle tedy eh, sídla nebo eh, národnosti, státní příslušnosti, tam samozřejmě by to mohlo vzbuzovat určité polemické aspekty, ale jakou hodnotu bychom získali perspektiva by nebyla rozhodně nacionalistická, nebylo by to založené na svrchovanosti, bylo by to založeno na svobodě přístupu ke spravedlnosti. Kromě toho jsme před chvílí také hovořili o možnosti mezinárodní harmonizace těch pravidel pro příslušnost, abychom v podstatě zbrzdili šíření ve vztahu ke třetím státům. Samozřejmě ta harmonizace mezinárodní může trvat dlouho, protože po deseti letech ten návrh v podstatě, eh, který byl předložen v rámci hákského procesu, se nezdařil a eh, zatím tedy ještě není tato situace vyřešena. Čili v očekávání té mezinárodní harmonizace, která by byla nejlepší řešení, je skutečně třeba eh, snažit se chránit evropské občany co nejlepším možným způsobem proti právním nástrojům, které členské státy musí tedy nějakým způsobem být schopny obhájit proti třetím státům. Je třeba říci, že toto privilegium by mělo být samozřejmě eh, určitým způsobem mírněno tím, že ve chvíli, kdy žalovaný může prokázat, že dojde tedy skutečně k tomu, že nemá dostatečný přístup ke spravedlnosti, pak by tedy se mohl skutečně eh, zvládnout ten princip Eh, který by umožnil případně soudu, aby se vzdal tedy své práce v dané věci. Omlouvám se za příliš dlouhé vystoupení. Mnohokrát děkuji, paní profesorko, a nyní předávám slovo profesoru Orátiu Mirvatovi z Pařížské univerzity, profesorce. Omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Já se zde vyjádřím otázce, která je mnohem užší, mnohem užší a souvisí s dohodami o volbě místa soudu. Ovšem v jiném smyslu, než jak o tom později bude mluvit Alex Layton. Zdá se mi, že jde o otázku v souvislosti s článkem 6, jde o otázku řádného soudu, řádného soudního řízení podle Evropské umluvy o lidských právech. Týká se to předávání dohod o volbě místa soudu třetím osobám. Zdá se mi, že se zaměřujeme, a to i při předchozích slyšeních zde v parlamentu, na ochranu dohod o volbě místa soudu mezi stranami. Zabývali jsme se tím, co dělat, když jedna ze stran poruší dohodu o volbě místa soudu, ať už jde o arbitrážní doložku nebo o jinou doložku, kterou se volí místo soudu. Zabývali jsme se tím, co udělat, když jedna ze stran oportunisticky poruší tuto dohodu. Nicméně dohody o volbě místa soudu mají celou řadu dalších rozměrů. Například, co udělat se statutem třetích osob ve vztahu k takovýmto dohodám? Do jaké míry je třetí osoba vázána dohodou která v jistém právním smyslu koluje. A já myslím, že zvlášť aktuálně je tato otázka v praxi v oblasti námozní, námořní přepravy. Jinými smlouvy jde o přepravu zboží na moři. Tam můžeme najít dobré příklady. Je to vysoce kontroverzní. Nakládací list což je jakási dohoda nebo smlouva mezi přepravcem a tím jeho zboží se přepravuje, se v jistém okamžiku v tom procesu dojedná a může obsahovat také dohodu o volbě místa soudu. A tady nerozlišuji mezi rozhodčím řízením a volbou soudu. Ta dohoda se vyjednává směrem od nahoru nakládací list, který představuje seznam zboží, potom přejde do dalších rukou, v dalším procesu. A může se stát, že skončí v rukou příjemce, držitele tohoto nakládacího listu, který je někde hodně daleko, a vyvstává otázka, do jaké míry tento příjemce, který velice dobře může být malým podnikem, například dovozcem matrací v Keni, do jaké míry je tento příjemce vázán doložkou, která určuje rozhodce v New Yorku anebo soud v Londýně v tom nakládacím listu. A já myslím, že tady je velice důležitá otázka, která souvisí s přístupem ke spravedlnosti. Je zajímavé, že většina mezinárodních aktů, které se týkají dohod o volbě soudu, přehlížejí účinek takovýchto dohod ve vztahu k třetím osobám článku 23 nařízením Brusel není vůbec nic o tom, co dělat s třetími stranami, neboli jaký účinek má takováto doložka vůči třetím osobám. A to tež platí o Hákské úmluvě. Jediný mezinárodní nástroj, který se zabývá touto otázkou, jsou rotterdamská pravidla ze září. Což jsou pravidla UNCITRAL, která se zabývají tím, jak je to se žalobami, které podávají třetí osoby? Žaloby, které podávají příjemci v případě ztráty nebo poškození zboží. Žaloby proti přepravci. Takže jaké stanovisko k tomu zaujmout? Možností je více, protože tyto mezinárodní akty se sice touto otázkou nezabývají, ale samozřejmě soudy po celém světě to řešit museli. Museli rozhodnout, jestli si budou nárokovat pravomoc nebo ne, v případě, že třetí osoba podá žalobu proti přepravci a to nad rámec podmínek, kterou si přepravce dohodl s někým jiným. Takže jak to soudy řeší? Můžeme si vzít takový vzorek z několika zemí. Na něm vidíme, že těch řešení je opravdu více všechna tato řešení jsou buď ve prospěch přepravce, anebo ve prospěch třetích stran, třetích osob. A vedle těchto zájmů často platí také národní ochranářské zájmy. Například řešení číslo jedna. Dalo by se říct, například, jak uvedla obchodní komora francouzského kasačního soudu, že třetí osoba je vázána pouze dohodou o volbě soudu v nakládacím listu, pokud tato třetí osoba výslovně vyslovila svůj souhlas. Samozřejmě to se moc nestává. Třetí osoba málo kdy výslovně vysloví souhlas s doložkou v dohodě, jejíž nebyla stranou a o které zřejmě vůbec nevěděla, dokud se jí ten nakládací list nedostal do ruky. Čili ty doložky jsou málo kdy závazné. Samozřejmě to ty třetí osoby hodně chrání, může to také chránit francouzské zájmy, protože v takovém případě francouzský soud má pravomoc, může uplatňovat pravomoc tak, jak chce, aniž by bral ohled na tuto doložku. To je první řešení. Druhé řešení je druhý extrém. A ukazuje to, že řešení číslo jedna není zvlášť reprezentativní, co se týče národních zájmů. Je to řešení, které uplatňuje občanská komora a francouzského kasačního soudu. Je to řešení zcela protikladné a totiž, protože dohody o volbě soudu, ať už jde o rozhodčí doložky anebo doložky o volbě soudu, jsou součástí mezinárodní uznávané praxe. Všichni účastníci, ti, kteří uplatňují tyto postupy, musí vědět, že je pravděpodobné, že taková doložka bude. A proto to, že tato doložka je v dokumentaci, souvisí to s úsporností právní dokumentace. Tato doložka se předává na třetí osoby, u kterých se očekává, že vědí, že nějaká taková doložka, nějaká taková dohoda tam bude. A to znamená, že prodejce matrací v Keni má vědět, že je pravděpodobné, že bude nějaká doložka ve prospěch, dejme tomu, Yorkského rozhodce. Třetí řešení. To je někde na půl cestě. A je to řešení, které uplatňuje Evropský soudní dvůr. A uplatnil ho v několika známých rozsudcích. Nejpodstatnější je zřejmě věc korek. Ty rozsudky byly dva, tři na začátku 90. a na konci 80. let. Co ten soudní dvůr uvádí? Soudní dvůr uvádí, že se musíme podívat na to, jakým právem se ta smlouva nebo ta dohoda řídí, abychom zjistili, jestli třetí osoby jsou nástupci z hlediska práv a povinností jedné ze stran smlouvy, když se ta smlouva nebo ta dohoda předá. Takže se podíváme na nakládací list, podíváme se na to, jakým právem se řídí a uvidíme, jestli to právo, kterým se nakládací list řídí, umožňuje nástupnictví z hlediska práv, postoupení těchto práv na třetí osobu. Pokud rozhodné právo uvádí, že nástupnictví může být, dobře, v pořádku, třetí osoba neboli příjemce je považován za nástupce jedné z původních stran a proto je vázán touto doložkou. Pokud rozhodné právo uvádí, že ne, pak je nutný výslovný specifický souhlas, aby ta třetí osoba byla vázána. Zdá se to být logické, takové řešení, ovšem člověk se musí ptát, jak s tím logika vůbec souvisí. Samozřejmě logicky se dá říct, že dohoda o volbě tráva by se neměla předávat bez hmotných nebo věcných práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy nebo z dohody. Na druhou stranu se podle mě nepohybujeme ve sféře, kde nějaká logika platí. Jsou tady také důležité ekonomické a sociální dopady. V každém případě judikatura soudního dvora a judikatura soudu po celém světě například souhlasí s tím, že volba soudu je autonomní ve vztahu k věcnému obsahu smlouvy nebo dohody a má jakýsi vlastní život rozhodce nebo soud může rozhodnout o platnosti smlouvy jako takové. Samozřejmě to vůbec není logické. A je tady otázka, jestli to řešení vypadá spravedlivé anebo z ekonomického hlediska života schopné. Takže je to opravdu složitá záležitost. Za prvé, nikdo neví, co znamená nástupnictví práv. A za druhé, vás to zavazuje a vy můžete být nějaký malý podnik, příjemce, prodáváte matrace v Keni. Znamená to, že se musíte zabývat rozhodným právem nákladacího listu a musíte pochopit, co pro boha v tom nákladním listu je o nástupnictví práv, z hlediska práv. A to může být velice nákladná, a složitá záležitost. Čtvrté řešení je alespoň částečně obsaženo v rotterdamských pravidlech. V článku 67 toho textu UNCITRAL je jedna zajímavá věc. Uvádí se tam, je důležité, já tady samozřejmě trošku rozvádím, co v tom článku je, nicméně pokouším se o jakýsi výklad. Je důležité, aby dohody o volbě soudu, ať už ve vztahu k rozhodčímu řízení či soudu, měly takový účinek, který bude představovat z ekonomického hlediska užitečný nástroj aby si strany nakládacího listu mohly zvolit soud eh, v případě sporu. Na druhé straně to může být naprosto nespravedlivé v některých případech, že by se třetí osoba musela řídit takovouto volbou. Takže řešením někde uprostřed je to, že se řekne, že ta počáteční volba, která je uvedena v nakládacím listu, je závazná pro třetí osoby, pokud, pokud, pokud se ta volba týká jednoho ze soudů, jejíž seznam máme. Například soud v místě sídla přepravce, místo převzetí dohodnuté v přepravní smlouvě, místo doručení dohodnuté přepravní smlouvě, nebo přístav, kde bylo zboží naloženo na loď anebo vyloženo. Je to tedy seznam míst, která se dají předpokládat, která může přepravce očekávat. A protože se dají předvídat, nejsou nespravedlivá ani pro příjemce. Takže příjemce si může zvolit, že podá žalobu, nebo, pardon, že může být vázán dohodou o volbě soudu, pokud se tato dohoda týká jednoho z těchto soudů. Na druhou stranu, ta dohoda už není závazná, pokud si ty původní strany zvolily nějaké místo, které je hodně daleko a které se vůbec nedá předvídat z hlediska příjemce. Takže by se dalo říct, našli jsme ideální řešení. Bohužel, a samozřejmě je to kompromisní řešení v rámci rotterdamských pravidel, Článek 67 obsahuje záhadné písmeno D, které pak uvádí, že dohoda o volbě práva o volbě soudu je závazná pro třetí osoby, pokud právo tohoto místa umožňuje, aby tato doložka byla závazná, neboli dala se přenést na třetí osoby. Což znamená, že pokud se jedná o právo z jednoho z evropských členských států, vracíme se k případu korek. Jinými slovy, máme tady takový krásný kruh a nakonec stejně půjdeme na věc korek a podíváme se na kladací list a zjistíme, jestli je vůbec možné, aby právo, kterým se nakladací list řídí, umožňovalo převod na třetí osoby. To znamená, že to další komplikace. Problém to neřeší. A mně připadá, že u malých příjemců máme opravdu velký problém s přístupem ke spravedlnosti. Já jsem si zcela vědoma toho, že vyřešení tohoto problému předpokládá, že zaujmeme stanovisko nejprve k poli působnosti Bruselu 1 a toho se více než dotkli má mý dva sousedé. Ale připadá mi, že tento problém nelze ponechat tak někde na půl cesty. To řešení je naprosto neuspokojivé, také to závisí na tom, jestli si řekneme, že rozhodčí řízení spadá pod Brusel 1 a tady opět, o tom už mluvili mý kolegové, Nicméně já myslím, že bychom to měli řešit. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Mnohokrát děkuji. A nyní profesor Luigi Mari, Univerzita degli Studi di Urbino, Carlo Bo. Děkuji. No, Musím říci, že je pro mne skutečně velkou ctí že mohu vyjádřit své názory na tomto fóru. Rovněž bych chtěl dodat, že jakožto evropský občan jsem nesmírně šťastný z následujícího důvodu, protože tady hovoříme o revizi nařízení rady, ale všichni velmi dobře víme, že pravomoc v našich ústavách, v chartě základních práv, v listině tedy, samozřejmě je chráněna z právního hlediska. Pochopitelně rada přijímá eh, právní akty, ale hlas parlamentu musí zaznít eh, zejména v těchto věcech velmi silně. A to je tedy určitý úvod který chci učinit jakožto evropský občan. Teď bych měl několik technických připomínek, či spíše nejedná se ani tak o technické připomínky, ale pokusím se nejprve uvést určité obecné poznámky týkající se přeskumu nařízení než jednotlivých bodů. Jde o aspekty, které pokládám za důležité a prioritní. Některé pozměňovací návrhy jsou jistě užitečné. Zdá se mi však, že je třeba velmi bedlivě tuto věc zvážit. Nechat si veškerý čas pro možnost dalšího vyhodnocení. Nařízení mělo pro dobrý chod vnitřního trhu působit v této oblasti a bylo by jistě škoda znehodnotit ho pozměňovacími návrhy, které by nebyly dostatečně vhodné a to riziko pochopitelně existuje. Změna umluvy Brusel z roku 78 nám dává určitá přesná poučení. Samozřejmě došlo k určitým velkým změnám Eh, praktického rázu. Dvě velké změny, zejména pokud jde o doložku vykonatelnosti a eh, také se hodně změnil článek 5. Nicméně, pokud ta změna týkající se doložky vykonatelnosti byla eh, nastavena tak, abychom zvolili jednoduché, prosté řešení, které umožňuje zkrátit lhuty to tedy byla změna šťastná. Změna článku 5 se ukázala být velmi nešťastným krokem. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že se jedná o skutečně závažnou chybu. Tento výsledek je skutečně velmi nešťastný, protože článek 5 má zcela zásadní význam, jelikož se uplatňuje v oblasti smluv. Mezi všemi články článek 5 bez pochyby je nejvíce používán ve sporech, ve kterých jsou zapojeny podniky a právě z tohoto důvodu dnes všichni připomínají změnu e, změny článku 5 a je to velmi zvláštní vidět, že zelená kniha se k tomuto bodu nevyjadřuje. Opravdu tam o tom nenajdeme ani slovo. přitom já osobně mám pocit, že nelze změnit článek 5. Říkám to z následujícího důvodu. Na základě poznámek, které byly učiněny, a bylo jich mnoho, je zde riziko, že způsobíme další komplikace eh, v situaci, která už tak je dost složitá. Myslím si, že by bylo lepší, aby zde sehrála svou úlohu judikatora, totiž aby hledala řešení, pokud jde o výklad eh, uspokojivých řešení. Soudci v podstatě vždy najdou nějaký způsob, jak napravit eh, určité přibližnosti nebo slabiny, eh, které tam ponechal normotvůrce. Stačí pomyslet na velký počet problémů s výkladem, které připomínají naše různé zákoníky eh, jednotlivé články našich zákonníků, kolik tisíc pozměňovacích návrhů kolik novelizací by bylo zapotřebí, pokud by legislativec měl zasahovat pokaždé, kde se vyskytne nějaká nejistota. Pokud jde o doložku vykonatelnosti a pokud je o článek 5, to všechno podle mne ukazuje, že zde se musíme řídit velmi přesným pravidlem. Legislativec by se měl více zabývat zaváděním systému, než problémy, které se týkají výkladu jednotlivých ustanovení. Myslím si, že tento problém by mohl být vyřešen, pokud samozřejmě nespochybníme základní východiska práva ani účel, který je v daném případě sledován. A zde bych chtěl učinit ještě další obecnou poznámku. kde je opět třeba velké obezřetnosti, je třeba dát pozor na to, abychom eh, ten celý proces ještě více nekomplikovali, bez toho, že by to bylo opravdu nutné. Ostatně tady máme jeden zcela zřetelný údaj a zde odkazuji na neuvěřitelné rozšíření a zcela zásadní komplikovanost a sofistikaci mezinárodního evropského práva v soukromé oblasti. Tam jsme skutečně dospěli k naprostým výšinám v oblasti komplexnosti. A přitom se to často týká tedy věcí velmi marginálních. Čili vzhledem této skutečnosti zde vidím určité nebezpečí. Myslím si, že revize toho nařízení 44 2001 může vyústit v ještě větší složitost. A tam by podle mne skutečně bylo třeba se zamyslet, protože více komplikovat věci nepotřebujeme. Musím připomenout, že tato legislativa EU je tvořena určitými pravidly, která jsou z technického hlediska tak složitá, že v mnoha zemích, včetně mé země, pouze odborníci v dané oblasti jsou schopni skutečně tato pravidla dobře znát. Výsledkem té situace je, že evropská pravidla nejsou srozumitelná není možno, je vykládat na základě nástrojů, kterým má tedy možnost vládnout většina eh, subjektů v právní oblasti. Je zde v podstatě třeba skutečně využívat poradenských služeb eh, expertů, kteří jsou opravdu velkými odborníky na danou oblast a kteří jsou samozřejmě také nesmírně tedy dobře placeni. Chtěl bych také připomenout, že otázky mezinárodního práva soukromého, pokud jde o soud a použitelné právo, to jsou všechno otázky, které vlastně jsou jenom před běžné, kterými je třeba se zabývat předtím, než budeme hovořit o skutkové podstatě určité věci. A proto je nutné, aby tyto otázky byly rozhodovány rychle a z toho důvodu je také důležité, aby pravidla byla co nejjednodušší. Když budeme provádět celkové vyhodnocení otázek položených v zelené knize, můžeme říci následující věc. Mně osobně se zdá, že v současné chvíli žádný dostatečně přesvědčivý argument nebyl uveden Není zde žádný pocit skutečné naléhavosti, abychom eh, měnili základy nařízení. Šetření provedené v přípravných studiích, četné a odůvodněné odpovědi, které byly poskytnuty na téma zelené knihy, mne vedou k tomu, že bych chtěl říci, že současný systém funguje spíše dobře, jako celek, protože je to systém, který je používán správným způsobem. Za druhé, velká část problémů, které byly uvedeny, zmíněny v odpovědích, jsou zaměřeny na normální výkladovou dialektiku, kterou žádný legislativní text prostě nemůže zabrat místo. A potom je tady třeba říci, že v podstatě nic zatím nedovedlo celý ten systém do nějaké krizové situace, která by mohla skutečně uškodit eh, účelu sledovanému tomuto, tímto nařízením. A potom za čtvrté, pokud je o cíl tohoto nařízení a normy, kterými se uplatňuje, ty normy jsou provázané ve vztahu k požadavkům vnitřního trhu. A to i vzhledem k vysokému stupni sociální a hospodářské integrace evropských národů. Za páté, zdokonalování některých aspektů eh, jistě může ještě nastat, ale ne, zcela nezbytně nutné změnit zásadní principy, na kterých se zakládá toto nařízení. zásady, které můžeme v podstatě vytěžit z rozsudku Evropského soudního dvora, protože tato jo, judikatura je skutečně jaksi pro nás určitým základním odkazem na evropské občanské procesní právo. A chtěl bych ještě vyslovit určité přání, aby Evropský legislativní sbor přeskum tohoto nařízení zasadil do rámce eh, určité vnitřní logiky v rámci projektu usilujícího o harmonizaci fungování vnitrostátních soudních postupů, a to na základě eh, skutečně základní zásady, kterou je spravedlivý proces. Myslím si, že zde skutečně ještě nám zbývá dlouhá cesta k cíli. A pokud by harmonizace mohla v tomto smyslu proběhnout, pak jsem přesvědčen o tom, že mnoho problémů, se kterými se dnes potýkáme, co nám tedy přináší nesnáze při aplikaci tohoto eh, nařízení, by se vlastně vyřešila automaticky. Nyní se dostávám k určitým bodům navrhovaným v zelené knize, navrhovaným právě k přeskumu. První z bodů se týká zrušení exekvatury Eh, souhlasím s tím, co tady zaznělo od mnoha předřečníků, zejména od paní Nibuaje a také od pana profesora Heseho. Já jsem byl nesmírně rád, že paní Mirvat připomněla význam článku 6 Evropské umluvy o lidských právech. Pokud jde o vypuštění, zrušení doložky vykonatelnosti, tedy exekvatury, je třeba skutečně reagovat velmi negativně. A to minimálně ze dvou důvodů. Za prvé, je tady obecný jaksi důvod. Omezuji se skutečně na obecné poznámky, nic příliš technického, čili první z nich. Vzhledem k tomu, jak ukazuje zkušenost ve Spojených státech, ale také především naše vlastní zkušenosti, v okamžiku, kdy jsme právě přijali úmluvu, tak exekvatura neboli zjednodušený tedy postup kontroly rozhodnutí vydaných ve třetím státě nepředstavuje sama o sobě nějakou výraznou překážku pro vývoj mezinárodních transnacionálních vztahů. Zrušení exekvatury by možná bylo přijatelné, pokud výkon soudních pravomocí by byl v každé zemi založen na stejných uniformních pravidlech, pokud jde tedy o skutkovou podstatu a pokud jde také o procesní práva. A konečně, pokud bychom mohli mít určitou svrchovanou pravomoc, která by skutečně dodržovala eh, eh, právnický kánon, ale to skutečně možné ní Každý stát si musí eh, hájit vlastní tedy pravomoci v rámci výkonu soudních pravomocí. A tato zásada již byla připomenutá, již se hovořilo například o rozsudku Pellegrini z roku 2001. V tomto rozsudku je odsouzena Itálie za to, že porušila zásadu spravedlivého procesu protože exekvatura byla vydána pro rozsudek, kde zásada spravedlivého procesu nebyla dodržena podle tedy Štrasburského eh, soudu. Stát má zapovinnost ověřovat obsah rozsudku, který byl vydán zahraničním soudem. A dokud tedy věci takto stojí, pak je jediná věc, o které můžeme diskutovat, je to, jakým způsobem se má strukturovat právě ten kontrolní postup. Vzhledem ke všem problémům, které vzbuzují navrhovaná řešení, bych řekl, že můžeme zlepšit současný systém v určitých bodech pouze. A využívám této příležitosti a trpělivosti pana předsedy, který už mi tedy ukazuje, že bych asi měl skončit, ale Chtěl bych si ještě dostat k otázce litispendence. Pokud jde tedy o důkazy, eh, myslím si, že předběžnou podmínkou pro prodloužení je, že tady skutečně musí existovat nějaká dohoda mezi účastníky a musí být skutečně jejich vůle vyjádřena zcela jednoznačným způsobem. A já bych chtěl v této souvislosti připomenout, že z hlediska dogmatu se v podstatě nic neříká o smlouvách mezi podniky v kontextu, kde existují různá smluvní práva. Jestliže máme například velký podnik a malý podnik, tak zde nastává velká nerovnováha, pokud jde o určité doložky. je třeba tyto věci opravdu připomenout. A pak je tady ještě jedna věc, která se týká vztahu eh, ve klitispendenci. Nechci se pouštět do dlouhých diskusí, protože nemáme dostatek času, ale pokud předpokládáme, že určitá dohoda již není platná nebo vůbec není platná, pokud to tedy předpokládáme, proč bychom měli vázat takovou tu e, dohodu e, tím, že vlastně se k tomu nebude moci vyjádřit žádný komunitární soudce, kromě jednoho. Jistě, že došlo k určitému zneužití, o tom jistě velmi dobře víme. Italian Torpedoes. Ano, nebyli to jenom Italové, samozřejmě, ale Italové, myslím, že se vyučili u Angličanů v této oblasti. Ale torpédování eh, v této oblasti je jistě věc, která probíhá. A pokud dojde k nějakému zneužití, pak je skutečně třeba sankcionovat. Existuje zde ovšem zásada skutečně určité lojality. Nebudeme měnit určitý zcela posvátný princip, jako je tedy eh, přednost daná již eh, probíhajícímu řízení ve vztahu k řízení, které by mohlo přijít až v druhé části. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já vám také velice děkuji za velmi jasné a zřetelné vystoupení. A teď dávám slovo panu Alexandru Leitnovi, který zastupuje Anglii a Wales. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, za pozvání eh, k tomuto to. Eh, já tedy jsem poněkud v nevýhodě, eh, že teprve navazuji na to, co tady bylo řečeno, ale hm, chci něco eh, říci tady třeba k tomu, když tady hovoříme o tom torpédováním, tak hm, musím říci, že to není pouze jenom italská záležitost. Hm, dneska už jsme zase někde jinde. Já bych chtěl říci, že ta eh, zelená kniha, to je velice vyvážené hodnocení toho, kde se v této chvíli nacházíme. Pojmenovávají se tam konkrétní problémy. Eh, myslím, že je to šest roků, co Bruselská konvence eh, platí a se, prokázalo se, že je obecně uspokojivá i když eh, můžeme trošku pochybovat o eh, tom rozsahu, ve kterém se dají použít ty takzvané nouzové brzdy, ale musíme být tedy pragmaticky, pragmatičtí. Já osobně se chci zastavit u tří eh, principiálních oblastí, kde já si myslím, že v těchto tedy Brusel, Brusel, Lugano, tak trošku už není na výši doby. Já myslím, že tady už je teď eh, daleko větší rozmanitost možností a také svět je eh, poměrně menší, než býval. Takže já si myslím, že eh, to Brussels 1, to, co se teď děje, ten přeskum, to je spíš takový nějaký facelift, spíš nějak, nežli nějaké dramatické změny. Já tedy přijímám to, co řekl pan profesor Hess že ty eh, mezinárodní eh, spory, že eh, je jich poměrně málo ve srovnání v tom celkovém čísle těch obchodních sporů. Ale já si myslím, že oni jsou možná poněkud důležitější pro mezinárodní obchod. Čili dá se říci, že bychom měli skutečně poskytovat jakési služby řešení sporů nejenom nám, ale také e, zbytku světa. A tedy skutečně to poskytovat širšímu světu. Tak jak jsem řekl, zastavím se e, u několika principů. Čili to je ten princip lispendence e, ve spojení nebo v souvislosti s výběrem konkrétního soudního místa už i mý předřečníci, většina z nich se zastavila u tohoto tématu, poněvadž je to velice důležitá věc a tady právě nejsilněji pocitujeme potřebu reformy. Problém spočívá v, v tom eh, takzvaném torpédování, zneužívání. Eh, zneužívání eh, článku 27 tak, aby, se, eh, aby ten eh, soud, který se pravděpodobně zvolí, nemohl pokračovat. A ten problém se ještě komplikuje takzvanou možností negativní deklarace, eh, což de facto je zapojení nebo zvláštní na článek 27. Eh, komise se zabývala s tím, eh, jak tedy tuto negativní deklaraci vyřešit, ale já si myslím, že eh, to řešení pořád ještě nemáme. Ta negativní deklarace se sice může zneužívat, ale také se může používat celé v souladu s právem. Ale hlavně my tady de facto nemáme pořádnou definici kdy je eh, například pojištěnec, pojištěnec eh, odmítá očitou eh, pojišťovací pojistnou smlouvu a mm, tady je teda otázka, nakolik je to negativní nebo pozitivní prohlášení. Čili otázka je, jak závažný je tady článek 27 a odpověď zní, ano, záleží na něm. Teoreticky samozřejmě Eh, soud, pokud eh, nemůže, eh, nemá jurisdikci nad v rozhodování o volbě soudního místa, no a pak tedy vlastně pokračuje v tom běžném procesu. Ale tady jsou dvě námitky. Za prvé dochází ke spožďování a k zdražování a my u nás říkáme, že spravedlnost spožděná je spravedlnost odepřená. To je něco, co eh, de facto známe u nás 800 let už od Magny Carty. Za druhé a možná, a to je z obsahního hlediska trošku důležitější, eh, vede to tedy k platnosti, k tomu, že platnost eh, ustanovení o místě soudu de facto o tom nerozhoduje ten soud, který by to rozhodovat měl, ale prostě může to rozhodovat nějaký jiný soud což tedy eh, není v pořádku. Takže ten článek 27 v tomto kontextu, to znamená eh, výběr soudního místa, eh, tady skutečně není v souladu s tím hlavním principem. Já souhlasím se svými předřečníky, totiž je důležitá právní jistota v komerčních vztazích a v této souvislosti eh, eh, tedy to, aby eh, soud, který byl prostě provizorně zvolen, aby, aby sám rozhodoval o tom, jestli je to správně, tak to je správný, správná cesta vpřed. Eh, Heidelbergská zpráva obsahuje návrhy, jak dosáhnout téhož. V zelené knize jsou eh, změny různé možnosti. První by byla exkluzivní judikatura o rozhodování o aplikaci, či tedy použití, či nepoužití eh, ustanovení o soudním místě. Máme precedens, k Brusel 1. Je to případ Gat a Luk. A tady skutečně eh, je možné, aby napadená strana eh, úspěšně protestovala proti té volbě, která je původně dohodnuta. Druhá možnost je eh, de facto přestávat používat prioritu, čili aby nikdo neměl exkluzivní Eh, exkluzivní pravomoc. Eh, a tady se samozřejmě eh, máme tady určitý, možnou nebezpečí, že by mohly být vedeny paralelní spory a dojít k různým a protichudným názorům. No, ovšem, pokud se tedy zvolí ten nesprávný, ten nepříslušný e, soud, no tak prostě ten, kdo ho zvolí, tak de facto zaplatí za svoji e, chybu. A tady zase může vstupovat e, do hory to torpédování, o kterém jsme hovořili. Čili je, ten problém tady je, teoreticky existuje, ale je spíše zdánlivý než reálný, ale e, i když tedy e, se o něm hovoří mnoho let, tak v praxi de facto nikdy nastal, čili to by mě za stolik netrápilo. Je třeba to prostě podpořit e, takovým pravidlem, tak, aby aby v případě tedy nejasnosti eh, příslušnosti soudu, eh, aby, aby eh, se toto jednoduše a prostě lépe vyřešilo. Je mně celkem jedno, kterým způsobem. A nemyslím si, že přímo jak si natvrdo předepisovat tu správnou jurisdikci, že to nemusí být úplně ta správná cesta. Eh, nechci hovořit o lispendence v kontextu sporu více stran, ale je správně řečeno, že tady toto bude třeba zreformovat. Eh, třeba v lednu letošního roku Eh, kolegové z DG Competition se eh, zabývali otázkou eh, uplatňování článku 27 v konkurenci mezi privátními subjekty. No a je to tedy věc, které se budeme muset ještě věnovat. Komise také navrhla řešení ve smyslu posílených soudních kontaktů a já si myslím, že ta kooperace je určitě dobrá věc u složitých případů, přeshraničních případů, ale určitě to neřeší ten konkrétní problém volby soudního místa. Druhé téma, kterým jsem se chtěl zabývat, to je případ eh, de facto eh, toho rozhraní mezi arbitráži a Bruselem 1. Od těch eh, slyšení v lednu Eh, tak eh, my už máme rozsudek v tom případě West Tankers. Eh, já se k tomu nechci dále vyjadřovat, ale klíčový bod, který zde nastává, je rozsah vyloučení arbitráže z Bruselu 1. Ten problém je celkem zřejmý a Eh, každý, kdo se chce s tím seznámit, tak eh, doporučuji Mark Rich Case a eh, sice tedy tento případ a Mark Rich. K tomu je velice, velice dobrý komentář. Stručně bych to řekl takto. Efekt rozhodnutí Evropského soudního dvora je, že pokud začne soudní projednávání v české zemi A, a spadá to pod Brusel 1, pak otázka, zda eh, by se toto mohlo projednávat eh, rozhodčím řízením eh, v zemi B, tak to spadá do jurisdikce nařízení Brusel 1. Toto říká soud v odstavci 26. výnosu. Ale k tomu je možno takto přistupovat pouze v případě jurisdikce toho soudu, na, které, na který se obrátili strany jako první. My o tom, tom někde říkáme Nelsonská, Nelsonský pohled, Nelson pohled, to znamená pohled jedním okem. Čili jde e, o to, aby Eh, ten rozhodčí, to rozhodčí řízení mělo podřízenou roli. To znamená, eh, že to je určité neporozumění moderního chápání eh, rozhodčích sporů, což je systém, který je na stejné úrovni i jako systém národních soudů. Již mnoho let usilujeme ustanovit tento vztah pro mezinárodní obchodní vztahy a tady je to třeba potvrdit. E, Heidelbergská zpráva, to je velice dobře promyšlené řešení, e, kde se dává priorita e, sídlu rozhodčího soudu a já musím říct, že já jsem také pro toto řešení, už jsem to řekl minule. Ale trošku jsem změnil názor a to z toho důvodu, protože vliv eh, v eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě Lugano. Tady je názor, podle kterého společenství má exkluzivní externí kompetence v uzavírání smluv se třetími zeměmi eh, v otázkách legislativní platnosti komunitního práva. V této souvislosti, tedy eh, Brusel 1, jak to navrhuje Heidelberská zpráva, eh, by eh, tady docházelo k jistému kolaterálnímu efektu, přičemž by se vyloučila externí kompetence společenství v oblasti arbitráže, tedy rozhodní soudů, což by byl velmi, velmi radikální zásah. Mm, příliš to není v souladu se subsidiaritou a pravděpodobně mm, nebylo dostat domyšleno, jaké to může mít důsledky. Jedním z nich by mohl být třeba to, že na mezinárodní úrovni Eh, vzrůstá váha mezinárodních investičních smluv. A tyto dohody jsou zásadní pro financování velkých veřejných projektů po celém světě. A samozřejmě eh, také eh, v zemích společenství, těch, které jsou méně vyvinuté. Pokud by to dopadlo podle Heidelbergu, tak by se mohlo stát, že by to mělo vliv na nejrůznější bilaterální investiční smlouvy. A komise a parlament, jakmile se pouští do té reformy, eh, měli by si skutečně uvědomit všechny důsledky, všechny ekonomické důsledky, dopady na veřejné rozpočty, než se zde začne něco dělat. Eh, třetí, třetí eh, záležitost je tedy vztah mezi Brusel 1 a mezinárodním eh, právním systémem. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že prostě není možné zrušit článek 4 a prostě žít, eh, nechat to tak. Jsou tady a to je eh, věc, eh, která by se dala řešit buď teď nebo později. Ale jestliže tady máme možnost eh, volby místa soudu ve dohodě s třetí zemí, tak to by potom mohlo mít vliv na článek 22 kompetence členských zemí a případně také otázka Lispenes v případě předchozích eh, sporů eh, v té třetí zemi. Eh, toto bylo už několikrát řešeno. Mm, myslím, že tady se dříve používal takový ten pojem zrcadlový efekt, ale to už se asi nepoužívá. Čili já myslím, že to je důležité z toho hlediska, že my jsme se dostali do pozice, kdy komunitární právo eh, v případě, že jedna strana má sídlo v členské zemi, ale to rozhodnutí místa soudu by bylo ve prospěch té třetí země, nečlenské země, takže se to prostě neuplatní. A to eh, je trošku problém a e, nejrůznější pokusy o reformu se tomuto problému spíše vyhýbaly, takže teď už je skutečně naléhavé, abychom to začali řešit a tím řešením by asi bylo e, umožnit jakýsi reflexivní efekt a dodatečné testy k tomu článku 22. Ale e, možná, že by stálo za to uvážit trošku rozsáhlejší smlouvu ve souvislosti s třetími zeměmi, E, to byl ten e, případ Turken Gas, e, kdy tam je ta vzájemnost na jedné straně mezi společenstvím a mezi, na druhé straně mezi tím širším tedy světem. No, já vím, že nemám mnoho času. Chtěl jsem se zmínit ještě o jednom jediném tématu velmi stručně. O tom zatím nikdo nehovořil. A sice, že by stálo za uváhu se zabývat také eh, restitučními žalobami. Eh, ale to možná někdy jinde, takže děkuji vám. Děkuji, pane Leitne. Máme tady kolegy, kteří by chtěli něco říct v této debatě. Prosím. Děkuji, pane předsedo, mnohokrát. Vyslechl jsem si bedlivě akademické vystoupení všech účastníků z řad profesorů, našich kolegů právníků. Velmi mne to zajímalo, ale také to ve mne vzbudilo určité obavy, protože pokud chceme přistoupit k reformě, významné reformě pravidel, v oblasti pravomocí a příslušnosti, pak můžeme skutečně mít velké nesnáze a vlastně nesnáze druhů, proti kterým jsme teď varováni. Jsou tady problémy spojené s povinnostmi uloženými v první smlouvě a dohodnutými mezi stranami a potom je tady rozdíl tedy mezi eh, tom, tím, jak stojí si právní řád v těch jednotlivých eh, zemích, jež tito účastníci zastupují. A poslední eh, vystupující se velmi rozsáhle zmiňoval o otázce torpédování. Já bych tady chtěl vypustit španělské torpédo, do oceánu všech těch, kdo uplatňují komunitární právo v soudní sféře. Jak říkal poslední vystupující, rozhodovací proces by neměl být pouze nějakým doplňkem. Dokud jsme tedy legislativním sborem, měli bychom dbát na to, aby skutečně se tyto věci řešily velmi jednoznačně a aby rozhodčí řízení v oblasti mezinárodní umožnilo překonat všechny tyto situace určité konkurence mezi pravidly a rozpornosti mezi pravidly. Bylo by skutečně třeba, abychom měli rychlejší justici, abychom mohli rychleji dosáhnout určitého řešení v oblasti pravomocí a podrobit se mezinárodnímu rozhodčímu řízení by bylo něco velmi pozitivního, protože bychom překonali určitou kritickou masu. Děkuji mnohokrát. Uh, uh, Paní Galo, Děkuji, pane předsedo. Je to také obava o provázanost a harmonizaci, která mne vede k otázce, kterou teď chci položit v oblasti duševního vlastnictví. V zelené knize Evropská komise připomíná zcela oprávněně, že se počítá s vytvořením určitého integrovaného soudního aparátu na základě jednotného uplatňování pravidel pro spory v oblasti patentů evropských. Chtěla bych vědět za těchto podmínek, jakým můžeme mít zájem na tom, abychom v podstatě v rámci nařízení 44 2001 měli toto postiženy, postiženo. Obávám se, že to zavede ještě větší právní nejistotu, e, zmatečnost, a myslím si, že by bylo asi vhodnější, abychom měli zvláštní ustanovení k této otázce ve specifických ustanoveních k tomuto účelu stanovených, abychom ještě tedy nevnášeli větší zmatek do oblasti, která je velmi citlivá. Chtěla bych rovněž vědět, když komise dodává, že je možné připomenout určité nedostatky v rámci současného systému a napravit je, chtěla bych vědět, o jakých nedostatcích se zde hovoří. A pokud jde o koordinaci souběžných řízení v oblasti padělání, pokud se netýkají pouze patentů, ale vůbec tedy duševního vlastnictví jako celku, pak bych chtěla mít určitá upřesnění týkající se volených alternativ nebo řešení zamýšlených pro řešení tedy této situace. Mnohokrát děkuji. Kolegyně Regnerová, prosím. Děkuji vám. Mám otázku, která navazuje na uh, forum shopping ta dostávací eh, dostávání úprava um říká, že v případě tedy vyhledávání místa pracovního, že neexistuje specifické speciální soudní místo pro právní spory v oblasti pracovního práva. Čili dochází k takovému takzvanému forum shopping, čili k tomu, že se volí to právo nebo tento soudní místo, které eh, vypadá jako nejpříznivější. Eh, to znamená třeba Velká Británie eh, pro finské pracovní spory to samozřejmě se velice týká zásadních práv pracujících a mě by zajímal váš právní názor k následujícímu návrhu, totiž, že eh, žaloby v souvislosti s pracovním bojem před právy by se měly vést před soudy členského státu, kde se toto eh, pracovní, tento pracovní spor se odehrává. Takže například že pokud jde o ten případ Viking, Viking čili eh, ve Finsku, tak by se to mělo skutečně řešit jinde, ale ve Velké Británii. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Paní Polis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěla říct, že mnohokrát děkuji všem, kdo tady dnes vystoupili. Samozřejmě to bylo nesmírně zajímavé vyslechnout si jejich názor. A já se teď zamýšlím nad tím, že musíme být opravdu opatrní. Jedná se o nařízení, které se v zásadě osvědčilo v posledních letech. Teď se nám vrací za účelem revize ve fázi, kdy my teď v parlamentu máme spolurozhodovací pravomoc, což je pro nás něco nového ve vztahu k tomuto nařízení. A také si myslím, a poslední dvě otázky nebo připomínky to dokládají, že je naším úkolem, co by parlamentu, vyzvednout politickou stránku v této věci. Možná se jedná o mezinárodní právo soukromé, možná je to technická záležitost, nicméně na evropské úrovni to není jen záležitost soudců. Je i na nás, jako zákonodárcích, jak se s tím poradíme. proto si myslím, že toto rozhodně musíme mít na paměti. Musíme mít na paměti to, že nesmíme zapomínat, že je třeba zajistit, aby vnitřní trh řádně fungoval, aby na něm platila jistota jak pro občany, tak pro podniky, aby se také pro stejné aktéry na vnitřním trhu zajistil přístup ke spravedlnosti. Toho se snažíme dosáhnout. Ale dos- snažíme se toho dosáhnout, co by poslanci. A nechceme, aby všechno chodilo k Evropskému soudnímu dvoru nebo k národním soudům a abychom z toho vždycky měli jiný výsledek, protikladný výsledek. Taková je situace dnes a proto se my tady tuto věc snažíme řešit. A tím se dostávám k poslední věci – je jasné, že řada z těch problémů, které se tady objevují, souvisí s tím, že v Evropě chceme dosáhnout vnitřního trhu. A jak to souvisí s třetími osobami v jiných státech? Samozřejmě ti, kdo mě slýchávají mluvit, vědí, že jsem velký zastánce Hákské konference o mezinárodním právu soukromém. A musíme se v co nejvyšší míře snažit vytvořit jakési paralely s tím, co proběhlo v Hágu z hlediska dohod o volbě souda, soudu. Nicméně, tím bychom si neměli svazovat ruce a musíme mít dál na paměti náš základní cíl, a totiž na pomoci v přístupu ke spravedlnosti a fungování vnitřního trhu v rámci evropského kontextu. Nemůžeme vždycky čekat na Hákskou konferenci. Přestože, jak jsem říkala, to, co ta konference dělá, hodně obdivuji. A navíc jsme v podivohodné situaci. Pokud je o to, jakým způsobem Hákská konference vždy dospěje k nějakému výsledku. My tady sedíme jako poslanci, řešíme otázky mezinárodního práva soukromého, kdežto Hákská konference formuluje výstupy ze své činnosti na mezivládním základě s využitím národních odborníků. A my proto přinášíme ten další demokratický prvek, na který jsem velice pyšná a kterého musíme v naší budoucí činnosti na tomto aktu co nejvíce využít. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní bych požádal naše řečníky, nebo zeptal bych se jich, jestli chtějí reagovat na některé z otázek, které zazněly v diskuzi. Prosím, pane profesore. Profesor Hess, děkuji. Ja, vielen Dank. Ich würde... Děkuji. Já bych rád eh, reagoval na dva body. Za prvé, eh, vztah nařízení k rozhodčím soudům, k arbitráži a za druhé ta specializovaná otázka, která se týče pra, pracovního práva. Rozhodčí právo a jeho uplatnitelnost, to je zde eh, velkým tématem. Alex Leighton eh, sformuloval obvyklou obavu, že eh, to, to rozhraní mezi tuto směrnicí a arbitráží to zvede k tomu, že společenství dostane výlučnou kompetenci v oblasti arbitráží. E, pokud e, tedy jestli je to špatné nebo ne, tak to na to zde je možná z bruselského pohledu na to jiný názor než e, jinak. Čla, určitý článek ve smlouva o společenství hovoří o arbitrážích. A za druhé, já si myslím, že úprava arbitráže, tak je navržená, by eh, znamenala automaticky eh, natvrdo určení eh, místa arbitráže. Ne, tady jde skutečně o určení rozhraní mezi soudnictvím a arbitrážemi. A takovým praktickým návrhem, který by leco zřešil, by bylo to, že bychom návrhy na výlučnost eh, arbitráže a zároveň také eh, účinnost eh, arbitrážních výnosů, to je článek 27 a že by to se tedy podpořilo, ovšem, že by si to redukovalo pouze na ty dva problémy, o které tady zde. Možná, že toto je cesta, jak tedy Eh, sklidnit obavy, které se týkají arbitráží. Já si ale nemyslím, že by to nějak souviselo s exitem a s investičními eh, spory. To jsou de facto eh, spory občanského práva. A k té konkrétní otázce, problém rozsudku Viking, to není primárně problém evropského procesního občanského práva. Ano, forum shopping, tedy e, libovolná volba místa soudu, to by bylo možné trošku omezit, u, ale tady jde, to by bylo možné prostřednictvím e, eh, výručné volby soudního místa. Tak to by se to formulovat. E, to se všem eh, u toho pracovního práva tady může jít eh, o spor eh, nejenom v jedné členské zemi, ale může to být i mezinárodně. Takže tady bych zase byl trošku opatrný. Děkuji. Ještě nějaké další reakce? Komise. Uh, Děkuji, pane předsedo. A děkuji také výboru Jury a parlamentu za to, že zorganizovali dnešní slyšení. Vyslechli jsme si ho s velkým zájmem. Já nebudu zacházet do podrobností, co se týče pozice komise. Vy už jste dostali zprávu a také tu zelenou knihu. Dnes se k tomu vyjádřili odborníci. Se zájmem nyní očekáváme stanovisko Evropského parlamentu, stanovisko k naší zprávě které významným způsobem přispěje k činnosti na návrhu nebo k práci na návrhu komise, jak už bylo řečeno. Také jsme uznali, že to má skutečně velký význam, protože vůbec poprvé teď pracujeme s parlamentem v rámci procesu spolurozhodování a rozhodně jsme připraveni úzce spolupracovat, abychom dospěli k co nejlepším výsledkům chci odpovědět jen na jednu otázku. Myslím, že byla velice konkrétní. Otázka paní Galo týkala se otázky patentů. Ona správně uváděla například to torpédování, které souvisí se soudními spory ve věci patentů. To by se dalo řešit tím, že se vytvoří jednotný systém pro soudní spory v oblasti patentu. To je tedy jeden aspekt. Jsou tady ještě další problémy, na které odkazujeme co by na nedostatky v zelené knize. Například je to problém, který se týká konsolidace soudních řízení v případě několika stran, které porušily evropské právo. Je to tedy ta otázka jakéhosi pavouka v pavučině ve vztahu k právům duševního vlastnictví. Současná legislativa neumožňuje konzolidované soudní řízení v případě několika porušení ve vztahu k evropskému patentu, pokud jde o žalované, které, kteří patří k nějaké skupině společností. Platí, že je potřeba podat žalobu v každé oblasti soudní příslušnosti, znamená to vysoké nároky, vysoké náklady a může to vést také ke snížení účinnosti. Nicméně v zelené knize jsme uváděli určité možnosti, například konkrétní pravidlo, které umožňuje zahájit řízení ve věci porušení práv duševního vlastnictví u soudu v členském státě, a to v tom státě, ve kterém sídlí ten žalovaný, který k tomu má nejbližší vztah. Ovšem, pokud ještě vznikají další otázky, je to všechno možné řešit v rámci nařízení, tolik tedy otázka na konkrét, odpověď na konkrétní otázku. A jinak vám znovu děkuji za to dnešní slyšení. Pro komise ta práce pokračuje, pokračuje hodnocením dopadů. A to znamená, že my odhadujeme, že k nějakému návrhu bychom mohli dospět koncem roku 2010, ale jak víte, to už budeme mít novou komisi. ta nastoupí do funkce a po schválení parlamentem a pak se teprve stanoví pracovní a legislativní program a pak vám teprve můžeme dát další podrobnější informace o tom, jak to bude probíhat. Děkuji. Než dáme slovo zpravodaji, chtěl bych zdůraznit několik poznámek. Především chci poděkovat všem, kdo se dnes vyjádřili. Chci jim poděkovat za kvalitu jejich příspěvku a kvalitu této diskuze. Já myslím, že to bude velice podstatné při rozhodování institucí. Je třeba zohlednit všechny tyto věci. A veškerý výzkum, ze kterého tyto úvahy vyplývají. Jsem si jistý, že naše úloha co by parlamentu spočívá v tom, že se rozhodně chceme zapojit o rozhodování o této věci z řady důvodů, včetně důvodů ústavních. Ale také především o to, jakého tématu se to týká. A já jsem si jistý, že tak to budeme postupovat i v budoucnu. Za třetí, já jsem pocit, že tady je určitá konkrétní společná právní hodnota, když se dívám na všechny ty příspěvky. Protože parister obyčejového práva hovořil o určitých pravidlech, určitých zákonech, určitých právních tradicích, mluvil o významu judikatury A to v tom takzvaném kotlíku Evropy, kde máme nejrůznější právní systémy, máme určité společné hodnoty a ty snad mohou také pozměnit naše tradice a kulturu. Za třetí říká řečník. Já souhlasím s tím, že Brusel 1 musí být podstatný pro praxi. To znamená, že musí přinášet výhody občanů. Nebo podnikům, korporacím. A to je jedna z oblastí, kde musí narůstat ty podrobnosti této reformy nebo těchto změn, protože musíme postupovat směrem k evropskému občanství a evropskému smýšlení. To je základ našeho úspěchu. A to je jedna z velkých myšlenek Bruselu 1. A v neposlední řadě potřebujeme evropskou právní kulturu. A potřebujeme, aby se naši občané byli vědomi toho, jaké nové příležitosti jim nabízí právní předpisy. Příliš mnoho lidí o tom neví vůbec nic. Nevědí, jaká jim z toho plynou práva a výhody. A dokonce právníci, profesionálové, soudci jsou mezi nimi. Takže ty věci, které někteří z vás zdůraznili, nás vedou k otázce osvěty nejširším slova smyslu. K otázce toho, abychom byli schopni dát co největšímu počtu lidí na vědomí, jaké výhody mohou začít využívat. V každém případě Evropský prostor GFS vychází ze vzdělávání a z osvěty. Mnohokrát děkuji za vaše příspěvky a na něm předávám slovo zpravodaji panu Tadeuši Zvěvkovi. państwo. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl eh, se připojit k díkům na eh, vaši adresu, našim, tedy na adresu našich prezentátorů. Eh, byla to skvělá příležitost vyslechnout si vaše myšlenky a stanoviska. Myslím, že každý z vás se tady dotkl eh, velice závažných prvků eh, revize Bruselu 1 a de facto eh, každý z těchto prvků by si zasloužil své vlastní slyšení, svou vlastní debatu, poněvadž to jsou velice závažné problémy, těžké problémy, komplikované problémy a s těmi si budeme muset poradit s vyhodnocením a revizí Bruselu 1. Já už pět let zasedám v právním výboru Evropského parlamentu a při každé takovéto důležité debatě týkající se hodnocení fungování práva společenství eh, chápu to, že právo evropské by mělo být jasné, eh, efektivní, mělo by být ve prospěch eh, evropského trhu, evropských obyvatel, eh, mělo by být nakloněno budování eh, čehosi, co bychom snad mohli nazvat právní kulturou společenství. A my jsme mnohokrát viděli, že to tak je, ale to nás nezbavuje závazku vylepšování práva tam, kde je to možné. Takže eh, chtěl bych eh, eh, ujistit pana profesora, že naše práce, které se týkají revize Bruselu 1, to, to nemá vést nějaké revoluci, k nějakým dramatickým změnám v systému, který ve velké části svých prvků funguje výborně. Nicméně tam, kde to je možné, tam můžeme provádět změny a úpravy a tam, kde je to nutné, tam skutečně musíme, poněvadž prostě změnila se doba, změnily se podmínky, změnilo se společenství. Je třeba mít na paměti také to, že eh, když debatujeme o této problematice. Zabýváme se aspekty, které stanoví výlučné kompetence společenství. A v souvislosti s tím, co bylo řečeno, hovoříme-li o bilaterálních dohodách mezi členskými zeměmi na jedné straně a třetími zeměmi na straně druhé, je třeba mít na paměti, že prioritu má zde prvek, eh, který stanoví výlučnou kompetenci společenství. A tímto způsobem musíme přistupovat k řešení problémů, které ze své povahy eh, se týkají často vztahu eh, dvou, tří zemí, ale ne celospolečenství. My jsme už k jistým pozitivním eh, výsledkům došli ke konci minulého mandátu a doufáme tedy, že se nám Eh, podaří eh, navázat a využít těch minulých prací také při řešení Bruselu 1. Nechci se nyní eh, konkrétně zabývat body, jako je třeba právní jistota nebo problematiky toho procesního práva, Eh, procesů jednotlivých, procesů kolektivních, uvnitř Unie i v rámci vztahu mezi společenstvím a třetími stranami, tak to je věc, se kterým, kterou se budeme zabývat v nadcházejících měsících. Chtěl bych vás všechny ujistit, že eh, budeme určitě s úctou využívat vašich poznatků a rád bych vás eh, požádal, abyste pro nás eh, byli našimi poradci a spolutvůrci v procesu, který nastane v několika nejbližších měsících. Takže ještě jednou děkuji vám za to dnešní setkání, za výměnu názorů. A za naši bohatou a úspěšnou spolupráci. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám všem. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, bodu číslo 5. We are, we are going to discuss... Budeme hovořit společně o bodech 5 a 6. Pokud vím, paní zpravodajka Geringer de Odenbergová tady není. A diskuzi nám tady uvede pan Rabkaj. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Gering, jak víte, je také kvestorkou a kolegium kvestorů eh, dnes a zítra je na důležitém výjezdním zasedání, na kterém ona nemůže chybět a také tam chybět nechce. Z tohoto důvodu mě požádala, abych eh, tady představil základní rysy obou zpráv a to eh, obě zprávy najednou, poněvadž eh, ony spolu souvisí. O co tady jde? Jde o to, kolegyně a kolegové, že Dánsko v minulosti se eh, stavilo a rozhodlo se proti soudní spolupráci v občanském právu a tudíž to vylučovalo eh, určité nástroje společenství splatnosti v Dánsku. A aby, to tak, aby se to mohlo změnit, eh, tak eh, Dánsko uzavřelo mezinárodní smlouvy s Evropskou unii o uplatňování práva společenství. Zatím existují dvě takové dohody, to je nařízení Brusel 1, o kterém hovoří, jsme už dnes hovořili, a na druhé straně je to nařízení o poskytování dokumentů. Obě smlouvy předpokládají, že Dánsko bude potřebovat souhlas EU, pokud chce uzavřít jiné mezinárodní smlouvy, které se mohou dotýkat e, nástrojů společenství. Opět e, smlouvy, které existují, ovšem nestanoví, jakým způsobem se tento souhlas má e, vydávat. Čili ještě jednou, Dánsko smí uzavírat mezinárodní smlouvy, ale Eh, v těchto dvou smlouvách se říká, že Evropská unie s tím musí souhlasit. Ale, jak říkám, eh, chybí dosud formální ustanovení, jak to formálně provádět. Komise v březnu letošního roku eh, předložila návrhy, které by příslušné procesní kroky zavedly. Je třeba říci, že tato nařízení jsou nařízeními rady a zde tedy parlament má pouze právo konzultační. To znamená, že e, toto vymezuje naší pozici. Naše e, zpravodajka doporučuje udělit souhlas návrhům komise. S podstatou těchto návrhů nemá problémy a také se kontaktovala se švédským předsednictvím, které velice naléhalo na to, aby se tato věc dořešila. Čili na podstatě věci to nic nemění a my bychom mohli, pokud tedy podpoříme zpravodajku, eh, nechat to proběhnout tak, jak se zde navrhuje. Nicméně eh, to nyní souvisí s postupem, nikoli s obsahem těch dvou nařízení. Spravodajka by nicméně eh, chtěla požádat komisi, aby se vyjádřila ještě před naším hlasováním ke dvěma bodům, eh, které jsou z našeho hlediska důležité a částečně kontroverzní. Čili já eh, i zde ji osobně podporuji. První otázka je otázka meziinstitucionální. Takže Eh, zde máme tyto dva návrhy a, a v nich tedy zpravodajka říká toto, schvaluje návrh komise, eh, vyzývá radu k informování parlamentu, pokud by se chtělo, chtěla rada odchýlit od tohoto textu. Dále vyzývá radu, aby konzultovala s parlamentem eh, jakýkoliv na úmysl podstatě změnit návrh komise. Čili to znamená, jakmile komise představila své návrhy, eh, tak eh, oni byly změněny v pracovních skupinách zprávy. Spravodajka eh, sice není proti návrhům rady, ovšem na druhé straně my jsme e, v postupu, kdy máme konzultovat návrh komise, jenomže ten návrh už není relevantní, poněvadž došlo k jeho e, podstatné změně v radě a možná, že komise už tyto změny i schválila. To tedy znamená, že chceme, aby parlament dostal relevantní texty a e, návrh komise už není relevantní a chceme, abychom e, je dostali, ale oficiálně je nemáme ani od komise, ani od příslušných pracovních skupin rady a samozřejmě bez těchto textů e, těžko můžeme nějak dále pracovat. Takže v tomto případě by parlament měl souhlasit s návrhem, který ale už byl změněn a o těch změnách jsme se to zvěděli pouze neformálně. Čili jak si eh, k čemu konkrétně se máme vyjadřovat. Prostě dá se říci, že jestliže my toto schválíme a můžeme schválit jenom to, co máme oficiálně, takže my schválíme návrh eh, komise, který ale už je změněn, takže de facto se dá počítat s tím, že se nám to vrátí zpátky k projednání. To je neudržitelná situace. A druhá věc, kterou je třeba vyjasnit, naše zpravodajka má dojem, že tyto nové návrhy uvádějí Dánsko do privilegované pozice, kde Dánsko smí uzavírat mezinárodní smlouvy, zatímco eh, ostatní země mohou eh, uzavírat pouze bilaterální smlouvy. To znamená, že eh, Dánsku se zde poskytuje více svobod než ostatním členským zemím. To je třeba prověřit. Dánsko Eh, pokud by tady chtělo uzavřít multilaterální smlouvy, tak mohou, ovšem k tomu je potom eh, nutnost, aby všechny, eh, všech ostatních 26 členů s tím souhlasilo. Čili budiš, to by mohlo být, pokud tedy členské země, ty ostatní, už jsou také stranami této smlouvy. Ovšem otázka je, Eh, jak se to třeba projeví na eh, bilaterální smlouva například mezi Dánskem a Ruskem, které se také vlastně do, dotýkají pravomocí společenství. Čili eh, jestli tady nedochází k nějaké takové fragmentaci a paní zpravodajka se dále ptá, zda komise může vysvětlit, proč vzniká dojem, že v případě Dánska se používá postup eh, pro úpravy mezinárodních eh, dohod a akceptuje se to, ačkoliv jde o dvě různé situace. Tady jiná je situace o multilaterálních a jiná o bilaterálních smluv. Čili když to zhrnu, eh, paní zpravodajka je sice proto, aby se akceptovalo to, co komise požáda, požaduje. Nicméně jsou zde dvě zásadní otázky a zde bychom k ním chtěli slyšet stanovisko komise. Tolik tedy eh, to, co mě paní zpravodajka předala. Tady už Děkuji. Tady už Zvěvka požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Rabka je Eh, tady vznesl velice podstatnou otázku svázanou s možností uzavírání bilaterálních smluv se třetími zeměmi pro členské země. Jak si dobře pamatuji, debata, která se v parlamentu odehlávala letos na jaře před přijetím eh, možností eh, právě pravidel pro možnosti uzavírání takovýchto smluv se třetími zeměmi eh, v prvním čtení s tím, že se vycházelo z toho, že jde pouze o výjimečné situace a komise zde také eh, prezentovala velice silnou pozici eh, v tom, že by jí měl zůstat určitá kontrola v situacích, kdy členské země získává vzhledem na vyjednávání a uzavře, uzavírání Eh, smluv se třetími zeměmi, tak v této souvislosti mám upřesňující otázku. Ty eh, zásady, které eh, jsme schválili v květnu, jestli se to týká všech smluv, které uzavírá, uzavírala a měla by uzavírat Dánsko se třetími zeměmi. Totiž může nastat situace, kdy členská země EU dostane eh, souhlas se s uzavřením bilaterální dohody se třetí zemím, což ovšem musí eh, projít určitou eh, svalovací procedurou v komisi a je třeba uvést konkrétní důvody, proč uzavřít takovou smlouvu pouze mezi třetí zemí a touto členskou zemí a ne také se zbytkem Unie. A Unie v okamžiku, eh, kdyby Unie s touto třetí zemí eh, uzavřela vlastní smlouvu, pak ta bilaterální smlouva s tím jedním členským státem by měla přestat fungovat. A jestliže Dánsko přistoupí na něco takového, pak se ptám, k čemu je pak takováto dohoda eh, potřebná. Možná, že by nám to komise chtěla vysvětlit. Any other Nějaké další příspěvky před komisí? Ne, prosím, komise. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu poslanci Rabkajovi, který nás seznámil s názory zpravodajky. A obecně bych také chtěla poděkovat výboru pro právní záležitosti, že se této věci věnuje. Vy jste nadnesli dvě otázky. Jednu obecnou, meziinstitucionální, a druhou otázku, která se týká věcné stránky věci. A já začnu tou druhou, druhou věcí a e, pozicí Dánska. Pan poslanec Rabkaj už nás sice seznámil s tím, z čeho to všechno vychází, nicméně já k tomu také musím několik slov říct. Ale nejprve jedna připomínka. Zaznělo tady, že Dánsko je členský stát. To je pravda, samozřejmě. Na druhou stranu, z pohledu vnějších pravomocí společenství v té oblasti, ze které má Dánsko výjimku, jako je občanské právo, můžeme Dánsko považovat za třetí stát. To znamená, že z pohledu vnějších pravomocí společenství je Dánsko třetí stát. Nevztahuje se na něho naše vnitřní právo. A v současné době potřebujeme z Dánské mezinárodní dohody. A v podstatě mluvíme o bilaterální dohodě mezi společenstvím a Dánskem. A toho se týkají tyto návrhy na změnu. A v tomto smyslu se nacházíme v jiné oblasti než u nařízení z nedávné doby, které se týkalo bilaterálních dohod našich členských států v oblasti, kde nejsou žádné komunitární zájmy a proto také žádná dohoda. Takže teď už máme dohodu s Dánskem jako s třetím státem. A v tomto smyslu Dánsko není členský stát. Takže naše výlučné vnější pravomoci nevylučují možnost, aby Dánsko dál postupovalo na mezinárodní úrovni. A to se předpokládalo i v naší současné dohodě s Dánskem. Je tam ta možnost, za předpokladu, že společenství vysloví souhlas, dál uzavírat mezinárodní dohody. Podléhá to pouze souhlasu společenství a důvod, proč v té paralelní dohodě s Dánskem je tato možnost, byl ten, že když společenství změní svá pravidla pro soudní příslušnost a pro výkon rozhodnutí nebo výkon mezinárodních dohod, přes mezinárodní dohody Dánsko by mělo a může postupovat stejně jako společenství. Dám vám příklad. Společenství dalo svým členským státům možnost stát se stranou takzvané dohody bankéřů o ropě. Jedná se o občanskoprávní odpovědnost v případě škody vzniklé ropou. A patří sem určitá pravidla pro uznávání a výkon soudních pravomocí. A proto naše členské státy potřebovaly souhlas společenství, aby se mohly stát stranou. A proto jsme my sami změnili systém podle nařízení Brusel 1, v souvislosti s určitými věcmi. Nicméně v případě Dánska máme paralelní dohodu a přílohou je Brusel 1. A teď Dánsko, které má ratifikovat tuto dohodu bankéřů v souvislosti s těmito aspekty uznávání a výkonu, které platí i pro společenství Dánsko, by potřebovalo souhlas společenství podle té paralelní dohody. A komise navrhla, že ten technický postup, že už prostřednictvím dáme souhlas společenství Dánsku, aby mohlo přistoupit k mezinárodní dohodě, abychom dosáhli nějaké jednotnosti těchto pravidel pro výkon a uznávání. Proto jsme se tou věcí zabývali. Takže ty současné návrhy zůstávají u toho, že společenství musí udělit souhlas, ale pokud v paralelní dohodě jako takové nebyl předvídán žádný postup, nebo protože nebyl předvídán, společenství nemohlo reagovat na žádost Dánska o souhlas s přistoupením k určitým mezinárodním dohodám. Většinou jde o vícestrané dohody, Dánsko by se chtělo zapojit, jako třeba naše členské státy, prostřednictvím společenství. Taková je tedy z našeho pohledu situace. A je pravda, že první žádost Dánska přišla v souvislosti s nařízením Brusel 1, ale my jsme současně předložili návrh u té paralelní dohody, která se týká doručování písemností, protože jsme zjistili, že stejnou procesní mezeru máme i u této paralelní dohody. Takže co jsme navrhli? Navrhli jsme, že komise posoudí nutnost a aspekt koherentnosti ve vztahu k přistoupení Dánska k těmto dohodám. A je pravda, že v návrhu komise jsme navrhli postup řešení přes výbory, rozhodování ve výborech. A jak už